podpořili, bude velkým krokem pro pracovníky z třetích zemí. Děkuji vám. Přejeme vám mnoho úspěchu, paní poslankyně, a tímto končíme rozpravu. Zítra budeme v poledne hlasovat o této zprávě. Děkuji vám a nyní podle pořadu jednání projednáme následující bod. Zpráva pana Kloda Morece o návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady, kterou se rozšiřuje oblast působnosti 2003-109 na osoby požívající mezinárodní ochrany. Především dám slovo panu zpravodaji, panu Moresovi na čtyři minuty. Um, děkuji, pane předsedo. Obávám se, že když se pustím do prvního odstavce projevu, tak tady eh, budete pouze vy a já ve sněmovně. Um, obdivuji vás eh, za vytrvalost a samozřejmě i koordinátory EPP. V podstatě hm, jsem to neměl říci, ale nemohu jinak. Tak děkuji členům EPP, že eh, ještě vytrvali této pozdní hodině. Paní komisařko, já se domnívám, že tento návrh a vy a rada učinili skvělou práci, zachránili návrh, který nyní prospívá těm, kteří nikdy neměli být vyloučeni z směrnice o dlouhodobém pobytu. Byla zde ještě jiná příležitost je zahrnout v roce 2008, ale opět eh, selháním eh, jednomyslnosti v, rady, v radě se to nepodařilo. Takže dnes eh, máme štěstí v tom, že mm, tento návrh, který již předložil Martin Mör, koordinátor mé skupině, se setkal se shodou. Jsem vděčen radě. Řekl jsem ji, již eh, v předcházející debatě či rozpravě, že není přítomen. Kdyby byl přítomen, tak bych eh, jim teda eh, radě poděkoval, protože za belgického předsednictví jsme učinili velký pokrok. Takže jedná se o osoby, které pobývaly v EU než pět let. Ehm, ehm, se, jejich situace se nyní změní, to znamená, eh, budou mít větší jistotu, pokud jde o jejich situaci v Evropské unii. Hlavním problémem jednání byl, eh, vlastně byla časová lhůta eh, těch pěti let. My podporujeme komisi v tom, že celé to trvání pobytu by mělo být eh, vzato v potaz. Rada byla ale proti tomu a domníváme se, že, nebo obáváme se, že v některých členských státech by ten postup mohl trvat dlouho. Kompromis je, že alespoň polovina vlastně toho postupu bude vzata v potaz. Když to bude někde trvat 18 měsíců, tak bude vzata v potaz polovina. Já jsem ještě zavázan říci následující. Žádám instituce, aby dosáhly horizontální dohody v této věci, zejména žádám radu, aby si uvědomila eh, důležitost těch korelačních tabulek, pokud jde o dohled nad implementací legislativy. Eh, mnohé z našich materiálů eh, předkládaných tímto parlamentem bylo vlastně spožděno. Eh, z tohoto důvodu jsem také rád, že do rozsahu se dostaly určité osoby. Eh, je důležité sladit eh, úroveň jejich ochrany a Dohoda také obsahuje řadu eh, pojistek, eh, to znamená, že ti příjemci už eh, se budou moci pohybovat mezi členskými státy navzájem. Členské státy budou muset do dlouhodobého povolení pohybu zahrnout nebo pobytu zahrnout také určité určitá fakta, také ochrana transferu do jiné eh, členské země v rámci národních úprav bude eh, zajištěna a také jsme zajistili, aby byl dodržen princip slučování rodin v případě teda eh, přesunu do jiného členského státu, ale tam, kde to nebude v nejlepším zájmu eh, rodinných příslušníků, aby následovali eh, svého příbuzného, to nebude, nebude automatické. Nyní je zapotřebí, aby v oblasti azylu a legální migrace dosáhly tři instituce zhody. Zdá se, že dohodu dosáhneme s členskými státy na základě tohoto materiálu. A chci ještě jednou poděkovat mým stínovým zpravodajům napříč skupinami paní Cecilie Wittstrom, paní Radučeve a dalším, kteří um, napomohli tomu, aby se um, z této práce stál skutečně příjemný eh, trialog a děkuji všem, kteří přispěli k tomu, že se to stalo skutečností. Děkuji vám, pane poslanče. A nyní má slovo paní komisařka Malmströmová. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Nejdříve chci poděkovat Evropskému parlamentu jeho zpravodaj panu Morášovi udělal jste skvělou práci a dospěli jsme k dohodě parlament, komise a rada, kde příslušný minister byl velmi nápomocný. Dosažený kompromis je vyvážený a je v souladu s návrhem z roku 2007 rozšíření statutu na příjemce mezinárodní ochrany zajistí vysokou míru právní jistoty a ochrany pro uprchlíky v Evropě a umožní lepší integraci do našich společností. A je to také první stavební kámen azylového balíčku, první z šesti legislativních návrhů. A je to první krok směrem ke společnému cíli dosáhnout společného azylového systému v Evropě v roce 2012. Bude to výrazný politický signál, že se dokážeme shodnout a že jsme schopni se vydat na tuto obtížnou, ale nutnou cestu. A my jsme schopni být konstruktivní v tomto stěnu. Chci vám za to tady poděkovat. Pokud jde o slavnou otázku korelačních tabulek, komise učinila prohlášení na radě, já to tady přečtu s vaším svolením. Komise připomíná svůj závazek zajistit, že členské státy vytvoří koneční tabulky, kde budou uvedena transpoziční opatření se směrnicí EU a sdělí je komisi v rámci transpozice evropské legislativy v zájmu občanů, lepší legislativy a lepší transparentnosti, aby bylo možné ověřit soulad národních pravidel s tímto textem. Komise lituje nedostatku podpory při úpravě dlouhodobé směrnice o trvalém pobytu, kde byly povinné korelační tabulky. Komise v duchu kompromisu a pro zajištění okamžité schválení tohoto návrhu může souhlasit s nahrazením povinného poskytování korelačních tabulek s, s, relevant, s textem relevantním uvedením ustanovením, kdy nabádá členské státy, aby tak činili komise bude i nadále pokračovat ve své snaze nalézt s Evropským parlamentem a radou přiměřené řešení tohoto horizontálního institucionálního problému. Je to vedeno v zápisu a je to, komise to opakuje a u této zprávy je to nesmírně důležité, abychom dospěli k dohodě a chci vám všem poděkovat za příspěvky v této diskusi. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní za jednotlivé politické skupiny vystoupení EPP paní Maria Nedelčeva na dvě minuty. Merci, Děkuji, Milí kolegové, chci poděkovat eh, zpravodaji panu Morešovi za vynikající práci. Chci mu poděkovat i za příkladnou spolupráci, kterou prokázal vůči stínovým zpravodajům komisi a radě. Toto zprávou jsme udělali velký krok upředu směrem k, systém, k harmonizovanému systému evropského azylu. Dohoda byla důležitá a jsme, jsem velmi ráda, že se podařilo posunout Turecku předu. Azový balíček je mnohem širší, mnoho práce před námi, nemůžeme polevovat, ale kooperativní přístup rady bude snad také platit při vyjednávání o dalších otázkách. Tolik jsem chtěla říct si úvodem. Pokud jde o zásadní věc, aniž bych opakovala zpravodaj, jak chci se vrátit k dvěma bodům. Nejdříve chci zdůraznit význam integrace občanů třetích zemí v našich společnostech. Migranti, kteří přichází do našich zemí, jsou značným přínosem pro naše ekonomiky. Avšak nemůžeme přijmout všechny za libovolných podmínek. Naše vlády no, Pan předseda žádá o zpomalení tohoto vystoupení. Osoby, které žijí 10, 15, 20 let v Evropě a neznají jazyk země pobytu. Jak mají tyto osoby být aktivní v země pobytu, pokud nemohou komunikovat? Jak můžeme chtít, aby se eh, neuchýlili k komunitarismu a uzavření se do sebe. Důležitá je výuka jazyku, protože skrze jazyk se seznamujete s kulturou a dějinami příslušné země. Pane předsedo, chci vyjádřit eh, zklamání s tím, že Rada nesouhlasila se zařazením korelačních tabulek do textu. Nemůžeme nechat zkrachovat tato jednání jenom kvůli tomuto faktu, ale klademe se otázku, kdy se rada bude přestane držet eh, svých výdobytků a kdy přestane bránit eh, prosazování těchto zásad evropskými státy. Máme právo si položit otázku, pokud komise nemůže vědět, zda ty texty jsou skutečně transponovány, proč potom působíme legislativně. Chci vám poděkovat, paní komisařko, za vaše prohlášení. Můžete se spolehnout na podporu Evropského parlamentu. Děkuji vám. Eh, Děkuji. A nyní Cecilia Wiksterem je na řadě, protože paní Flašiková Beňová není v sále. Paní Wikström za Alde dvě minuty. Cecilia Osson. Tak, herr ordförande. Först av allt så låt mig tacka vår rapportör Claude. Děkuji. Já chci také poblahopřát zpravodaji a poděkovat mu, neboť jako vždy pracoval vysoce kvalitně a bylo pro něj důležité se zaměřit především na otázky humanitárního charakteru. lidé, kteří požívají mezinárodní ochranu a chtějí u nás dlouhodobě pobývat, tak tito lidé bývají doma pro následování a u nás hledají ochranu mají mezinárodní e, status mezinárodní ochrany a je, jsou to tedy mezinárodní e, uprchlíci. E, setrvají v zemi, dejme tomu, pět let a o to tady jde. Rada chtěla jít zde jinou cestou a toho litují. Je také důležité, aby rodinní příslušníci příslušné osoby, která, požívají, která požívá mezinárodní ochranu, také mohly žít svůj život. Musí se rozhodnout, zdali zůstanou doma, anebo pojedou s onou osobou já, mě je také líto, že rada nesouhlasila s korelačními tabulkami a já se domnívám, že bychom měli pokročit v této zprávě tak, abychom vytvořili společný evropský asilový balíček. My všichni musíme dodržet společnou lhůtu mezi institucemi a to je 2012. Je o to, abychom dospěli k panevropské politice v asilových a migračních migračních otázkách, neboť jinak otázka, tedy pojem solidarita ztratí svůj smysl. Já děkuji panu zpravodaji Moralesovi za jeho skvělou práci a děkuji mu za přímo příkladnou spolupráci. Děkuji vám srdečně. A nyní za zelené paní Sargentim, 1,5 minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Minulý týden jsme s naším výborem navštívili Atény a mluvili jsme s Mahdudem, který mu je, kterému je 26 z Eritreji a z eh, Eritreji přes Řecko dospěl až do Nizozemska, kde chtěl zůstat, ale byl však vrácen do Řecka když člověk získá status uprchlíka v Řecku, tak stále nemůže e, volně e, cestovat a to může až teprve tehdy, když získá řecké příslušenství. A to je pro mladé lidi jako pro Mahmuda problém, že nesmí přes státní hranice. A já jsem ráda, že konečně Evropský parlament hodlá řešit takovéto problémy a že Claude Morales udělal tento první krok, tak abychom pokročili s tímto asilovým balíčkem a aby tento balíček vypadal jinak. Mahmud by rád zůstal v Nizozemsku, tam pracovat a žít, ať existují korelační tabulky či ne. Tento mladý muž má právo se dozvědět, vědět, jak to s ním v budoucnosti bude. A proto děkuji panu Moralesovi, že se z tohoto problému zhostil. Děkuji. A nyní jednotliví řečníci, jako první pan Bosuť. Dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat a poblahopřát zpravodají. Naprosto souhlasím se zprávou a myslím, že uděluje nová práva těm, kteří se ucházejí o mezinárodní ochranu, včetně uprchlíků a dává jim práva, která i my udělujeme lidem přicházejícím z jiných zemí, kteří žili legálně v jiné členské zemi EU alespoň eh, pět let. Já přicházím eh, z země, která pocítila určité problémy eh, přistěhovalectví. Jestliže musíte čekat pět let, abyste získal eh, právo, které vám tento zákon uděluje. Je to příliš dlouho, zejména pro zemi, které, která eh, má obrovský počet eh, osob, které jsou tak říkajíc zablokování v zemi, do které přijedou. Já pocházím z takové země, země a Řecko je další je tam mnoho lidí, kteří z důvodu tohoto právního předpisu musí čekat pět let na to, aby eh, eh, se dovolali těchto práv. Mají teda dlouhodobý pobyt a mm, také ale mají prospěch z um, možnosti pohybu do jiných členských států. To je něco, uh, co by mohlo pomoci uh, zemím typu uh, Kypr, Malta a tak dále. A proto abychom zajistili, že tento zákon bude ještě lepší, Eh, tak by tito lidé neměli eh, čekat pět let, aby získali tato práva, ale měli by tato práva získat eh, hned nebo dříve. Děkuji panu Morášovi, že to uznal a že učinil vše, co mohl, aby alespoň symbolicky to do svého, své důvodové zprávy zapracoval. Děkuji. Děkuji vám, vážený kolego. A nyní dávám slovo panu Joanu Enču, europoslanci za Rumunsko. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat kolegovi Morášovi za jeho zprávu. Chci mu poděkovat za úsilí, které pokaždé vynaloží jakožto koordinátor ve výboru LIBE. Myslím, že pozitivní, že, toto, že tato nová směrnice pokrývá právní vakuum v oblasti práva pobytu u osob požívajících mezinárodní ochranou zemí EU. Jsou to osoby, které pobývají v členském státu a které se ocitnou v nejistém právním postavení, protože nemohou využívat eh, dlouhodobé povolení k pobytu, tak jako ostatní občané třetích zemí. Poskytnutí dlouhodobého povolení k pobytu těmto osobám by mělo probíhat na nediskriminačním základě a mělo by být podmíněno stanovenou délkou pobytu, tak jako tomu je u dalších občanů třetích zemí. A pro tento výpočet by bylo třeba vzít v úvahu celkovou délku pobytu na území daného státu Evropské unie od žádosti o povolení k pobytu. Protože tyto osoby jsou i nadále osobami zranitelnými na území EU. A odnětí práva pobytu nebo mezinárodní ochrany by mělo být v souladu se základními právami a zásadami nevyhoštění. Směrnice, o které zde hovoříme, navrhuje doplnění současného právního stavu. A myslím, že bychom měli podpořit zprávu kolegy jako součást azylového balíčku v Evropské unii. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane poslanče. A nyní dám slovo řečníkům na vlastní žádost v rámci Catch the Eye. Pan Obermajer, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já nepohlížím na tuto zprávu růžovými brýlemi, nýbrž z pohledu starostí našich občanů v domovských státech, našich domovských státech. To znamená, po pětiletém pobytu získají tito cizinci povolení k dlouhodobému pobytu E, to znamená, že po pěti letech cizinec může také dle své libovůle přesunout e, svůj e, pobyt do jiné země a on se přesune tam, kde jsou vysoké sociální standardy, tudíž druhotná dojde teda k takzvané druhotné eh, migraci a také ke zneužívání sociálních dávek. Rozšíření směrnice na členské státy s vysokou sociální úrovní, ehm, které tak jako tak mají již masivní problémy, budou tím pádem ještě ehm, více zatíženy. A eh, proto považuji tuto zprávu za eh, vysloveně nedobrou a vidím to velmi kriticky. Děkuji vám a tím jsme dospěli téměř k závěru naší debaty. Slovo má ještě paní komisařka. Pane předsedo, nemám vlastně mnoho co dodat. Zdá se, že je zde eh, široký souhlas s prací pana Moráše. Ještě jednou bych snad požádala pana Moráše a, dalšího, a další, že se jedná o důležitý stavební prvek který by se měl zítra setkat s pozitivním hlasováním. Je to první krok na eh, společné cestě mm, eh, k mm, roku 2012. Já skutečně spolehám a počítám na vaši podporu. Děkuji a dobrou noc. Děkuji, paní komisařko. A v neposlední řadě má slovo ještě pan Moraes, prosím. Děkuji, pane komisaři, ještě jednou, pane, eh, paní komisařko, za vaši podporu. Jeden z důvodů, proč jsme eh, dokázali učinit první krok mm, v otázce azylu a mm, dotáhneme to zítra eh, v hlasování, je v tom, že azyl zůstává velmi choulostivou otázkou pro tento parlament. Pan Busutil vysvětlil, jak velice citlivé to je pro zejména malé země aby každý um, právní předpis o azylu, um, každý um, právní předpis o azylu může mít neproporcionální dopad na malé, ale i větší země a všichni musíme postupovat velmi opatrně a postupovali jsme opatrně i v této zprávě, byť některé prvky jsou eh, ve vysvětlujícím nebo v důvodové zprávě a bereme to velmi vážně. Eh, v Paní Nadočeva se zmínila integraci matce a paní Wittström o eh, rodinných příslušnících, také o otázkách domácího násilí. Doufám, že jsme vše toto zahrnuli. A mm, pak se nám také eh, určitě podaří eh, vyjednávání na nejvyšší úrovni s radou a komisí. A mm, paní Argentiny nakonec skutečně mm, se domnívám, že korelační tabulky byly velmi důležité a mm, chci to vyjádřit eh, jakýmsi vynalézavým způsobem, takže bych řekl, že eh, žadatelé o azyl nyní skutečně netrpělivě čekají na to, aby i korelační tabulky byly zahnuty do tohoto právního předpisu. Takže vám děkuji za podporu. Thank you very much. Děkuji vám. Vážený kolego, a nyní bych chtěl oznámit, že debata skončila. Hlasování se bude konat zítra. A nyní se dostáváme ke společné rozpravě o tématu regionální politiky.